Uh, dear colleagues, we'll begin with the votes. Vážení kolegové, zahájíme hlasování. Máte procedurální připomínku? Mr. President, Pane předsedo, znovu se hlásím, abych si stěžoval na to, jak se nakládá s časem v tomto parlamentu. Jak včera, tak i dnes jsme dostali určitý čas vyhrazený hlasování a znovu eh, jsme ho zaplnili něčím jiným. Jistě známkou dobře fungující sněmovny je, aby dokázala zvládat svůj časový rozvrh. A k tomu došlo už dvakrát. Můžete na to prosím upozornit příslušné osoby a orgány, jinak na nás budou dívat lidé s opovržením. No, no, no. Go ahead. Go ahead. Prosím. Děkuji vám. Moje procedurální poznámka se týká eh, prvních dvou hlasování k eh, kalendáři k eh, příštímu období. K tomu chci říct dvě věci. Za prvé, toto hlasování ukazuje, jak bezmocný tento parlament je. Všichni hovoří o více pravomocích a více moci, ale ve skutečnosti jde jenom o to, aby se obešlo to, že jsme nuceni řečníkem přerušen panem předsedou. Přistupujeme k hlasování. Po ekteři Fernandez. Takže nyní budeme hlasovat o zprávě pana Fernandese. Jak bylo vysvětleno, eh, hlasování o kalendáři bude po projevu maďarského prezidenta. Takže není je Fernand, eh, hlasování zprávy Fernandez. Um, Mr. President. Pane předsedající, já bych eh, normálně nevystupoval k takovému to bodu, jakožto místo předseda respektuji předsedajícího. Nicméně frakcím bylo řečeno, že hlasování o kalendáři, o harmonogramu proběhne na začátku a ne až po vystoupení pana Šmita. Myslím, že to opravdu není projev respektu k panu Šmitovi, protože podstatě lidé jakoby se budou pak muset vracet na dvojí krátké hlasování a já tedy tady navrhuji, abychom změnili program a aby veškeré hlasování proběhlo před projevem panem, pana Šmita a začali bychom tím harmonogram zasedání. Uh, this... Pane Milane Scotte, Mám oznámení k tomu, co jste právě řekl. V pondělí tento parlament schválil pořad jednání a v pořadu jednání je uvedeno, že si parlament schválil, že harmonogram zasedání bude předmětem hlasování ve 12.30. To je rozhodnutí parlamentu z pondělka. Promiňte, že to prodlužuji ale ten hlasovací seznam nebo hlasovací seznamy ve všech frakcích byly zaslány takto a pokud je to chyba, tak by se to mělo opravit. Je to skutečně projev neúcty k jednomu z prezidentů našich členských států, že poslanci jakoby se pak budou muset ještě vracet k hlasování. Já skutečně nevidím žádné odůvodnění, proč by se to mělo znovu měnit. Hlasujme nyní. Dobře, takže budeme postupovat takto. Nebo takto to funguje. Každé pondělí se hlasuje o pořadu jednání. Ne, nebuďte tady, pokud chcete změnit jednací řád, můžete, ale jednací řád říká, že každé pondělí se hlasuje o pořadu jednání a tak jsme učinili s těmi poslanci, kteří tehdy byli v sále. Nicméně předsedající má právo nechat hlasovat znovu o pořadu jednání, pokud se to přeje většina poslanců. Takže já využiji této pravomoci a zeptám se vás, zda chcete hlasovat o změně dnešního pořadu jednání. Kdo je pro, že se bude hlasovat o změně pořadu jednání? jednání, kdo je proti, kdo se zdržel, dobrá. Takže Vážení kolegové, připomínám, že pokud se chcete vyjadřovat k pořadu jednání, měli byste chodit v pondělí. A teď jak je tedy návrh pana McMillana Scotta? A sice, aby se o harmonogramu zasedání hlasovalo před projevem maďarského prezidenta, pokud to stihneme. Jak vidíte, tak vlastně ztrácíme čas. Takže kolegové, já předpokládám, že stejně mnoho hlasování bude muset pokračovat po vystoupení maďarského prezidenta. Kdo je proto, aby se o harmonogramu hlasovalo před vystoupením maďarského prezidenta, pokud na to budeme mít čas? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dobře, budeme tedy hlasovat o harmonogramu, pokud budeme mít čas před vystoupením prezidenta. So, colleagues, it makes no difference. Vážení kolegové, je to jedno, prostě stejně i po projevu prezidenta budeme ještě hlasovat. Unbelievable. Okay, I'll tell you what I'll do. Alexis... Takže využiji své pravomoci, abych zastavil toto, tohle směšné eh, dohadování a budeme hlasovat o harmonogramu úplně na začátku. Bude to první hlasování. Nicméně stejně budete muset přijít pro, po projevu prezidenta, ale budiš. Takže harmonogram zasedání pro rok 2012, pozměňovací návrh 2. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? pozměňovací návrh 1. Tady je tajné hlasování. Končím hlasování. Schváleno. a nyní budeme hlasovat o harmonogramu zasedání pro rok 2013. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Promiňte, schváleno. Pozměňovací návrh na Tajné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Έκθεση Φερνάντες, κατευθυντήριες γραμμές. Α, Teď se vracíme ke zprávě Fernandeze po oddílech. Tak já nechci, aby se z tohohle hlasování stal cirkus. Pozměňovací návrh 2 byl zamítnut, to platí. Takže zpráva Fernandez. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 13. Dělčí hlasování část 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Část 2. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, musíme to ověřit. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. <clears throat> Odstavec 31, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedm dvě části. První část. Ne, promiňte, to bylo staženo. Takže to není uh, eh, dělčí hlasování sedmičce, takže celá sedmička, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Chcete ověřit sedmičku dobrá, takže zahajuji hlasování pozměňovací návrh 7. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Pozměňovací návrh 1. Končím hlasování. Schváleno. Závěrečné hlasování, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Blahopřejeme panu Fernandezovi. Další hlasování. Návrh usnesení o strategii EU pro oblast Atlantského oceánu. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 5. Odstavec 8. Další elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme si to, kolegové, u pozměňovací návrhu 1. Končím hlasování. Schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno, blahopřejeme. A nyní přerušíme jednání kvůli projevu vystoupení maďarského prezidenta pana Pála Šmita. Budeme pokračovat po jeho projevu.